zbraně hromadného zničení. Skutečnost je taková, že Amerika má obrovský vojenský rozpočet, který musí nějakým způsobem využívat a někde zkrátka válčit. Pan Kubilius na jednu minutu. Pane vysoký představiteli, vážení kolegové, Irán a Irák jsou součástí širšího obrázku, který eh, se vyvíjí na Blízkém východě. Eh, vidíme, že existuje stále více autoritativních režimů, které destabilizují celý region. Eh, vidíme to na jihu, na, v Líbii a v Syrii, na Středním východě, v Iráku a v Kiránu a také v Rusku. Některé tyto regiony se snaží posilovat eh, svůj vliv v tomto regionu a vliv západu se oslabuje. Musíme si být také vědomi toho, že USA se stahují z tohoto regionu a eh, USA chtějí, aby Evropská unie a NATO tam byly více přítomně. Evropská unie v tuto chvíli hovoří o své strategické autonomii. Ehm, my máme možnost ukázat svoji strategickou autonomii v blízkosti Evropské unie. Pane místo předsedo, během slyšení v AFETu jste eh, přesvědčivě hovořil o tom, že pokud EU eh, e chce být eh, důležitá na globální úrovni, musí jednat odhodlaně a nyní je čas na to, abyste implementoval svoji vizi. Děkuji paní Santos na jednu minutu. Mnohokrát děkuji. Na Blízkém východě na začátku eh, roku došlo k útoku USA, eh, došlo eh, k nelegálním popravě generála. To je obrovská chyba a odpovídá to přesně tomu, jak USA postupují. Viděli jsme to také na příkladu jaderné dohody. Také došlo ke, střelení, ke sestřelení Eh, civilního letadla a to jenom přispělo eh, k posílení napětí. Nyní se Evropská unie snaží podporovat dialog a zmírnit napětí a požaduje také dodržování lidských práv. Demonstranti v Iráku už nesmí být eh, utlačováni to je to, co požadujeme. Nesmí eh, docházet už eh, k žádnému dalšímu váhání s ohledem na současnou situaci. A měl by být posílen mandát eh, vyjednavatele tak, aby jaderná dohoda nadále byla eh, prosazována, eh, nicméně uplynulo už hodně času. Evropská unie musí postupovat mnohem ohledně, eh, odhodlaněji. Nyní pan Azmány. Mnohokrát děkuji. Nedávné události v Iráku a Iránu ukazují, jak chatrná je stabilita ve světě. Eskalace je vždy na blízku. Musíme si uvědomit, že Evropská unie musí nakombinovat své síly, aby chránila své globální zájmy. Musíme hovořit více jedním hlasem a zároveň musíme mít odpovídající vojenské kapacity. Je dobré, že Evropská unie chce, aby jaderná dohoda nadále existovala, ale zároveň musíme varovat Irán. Není možné, aby Irán útočil na své demonstranty. Evropská unie musí bránit univerzální práva také iránských lidí. A já vyzývám vysokého představitele, aby eh, zintenzivnil své úsilí a vedl dialog eh, a snažil se o dialog mezi USA a Iránem, protože to je jediná cesta z této nebezpečné situace. Děkuji, paní předsedkyně. Na minutu má slovo pan Butikofer, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Vysoký představiteli, dovolte mi začít tak trošku realisticky. Naše evropská ruka je v tomto konfliktu slabá, naše role je malá. Ale pokud chceme eh, brát vážně svou odpovědnost, musíme držet pohromadě a musíme se dobře koordinovat a ta koordinace by měla být v rukou vysokého představitele, protože to je jeho odpovědnost. Chceme hájit dohodu GCPOA, ale zároveň musíme velice jasně odmítnout iránskou agresi v jiných rozměrech tamní zahraniční politiky. Nevím, eh, jak můžeme GCPOA eh, zachovat při životě. Rozhodně to nepůjde eh, tak, že budeme ignorovat její text a komise by se toho textu, na, na tvorbě textu měla také účastnit, měla by se stát partnerem. A nakonec bych chtěl říct ještě toto. Máme mnoho problémů ale jednu naději máme a to je angažma Iránců a v nedávné době také Iráčanů. A podle mě je naší povinností, povinností EU ukázat vůči nim solidaritu. Děkuji vám. Děkuji vám. Na minutu má slovo paní Kempa. Já jsem, já se moc omlouvám, to jsem udělala chybu já. Slovo má pan Majer a potom paní Kempa. Má pan Majer. Děkuji, paní předsedající. No, to, co tady zažíváme, eh, bych řekl, že je egoistická hra na obou stranách. A to nebezpečná hra. Obě strany se snaží eh, vnitřně politicky opodstatnit to, jak se chovají. Nevím, jestli můžeme odsoudit zabití tohoto teroristy, ale Irán se snaží, aby eh, lidé eh, na ulicích zůstali klidní, což se jim zatím daří, mimo jiné i díky americkému útoku. Eh, pak člověk samozřejmě nechápe, proč se střelili to civilní letadlo. No, co se děje v USA? Trumpa čekají v listopadu volby a američané takovéto silácké eh, akty vnímají pozitivně, když jde o teroristy, protože o teroristech si američané myslí, že je potřeba je tvrdě drtit. Eh, samozřejmě eh, bez solidarity svých občanů režim v Iránu nemůže zůstat dlouho při životě a, a proto se snaží tu solidaritu ze všech sil z, schánět. Přijmete modrou kartu od pana Butikofera? Prosím, pane Butikofere, ptejte se. Pane Majere, vy jste právě v souvislosti se sestřelením ukrajinského letadla hovořil o smůle. Jste připraven se omluvit eh, rodinám obětí a tomuto parlamentu, protože takovýto akt nelze vnímat jako smůlu, to je extrémně cynické. Pane Majere, 30 sekund na odpověď. Pane Butikofere, možná byste se měl naučit, eh, jak si eh, dedukovat význam. To o smůle, to říkal Irán. Eh, prosím, nevyužívejte oběti a rodiny obětí takovéto nehody pro své, v rámci svých politických bodů. Děkuji paní Kempa na minutu. Bardzo děkuji. Děkuji, děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vysoký představitele. Tato situace je vážná. Ovšem to neznamená, že zde v Evropském parlamentu máme křičet slova o aroganci, ignoranci a to skutečně tato rozprava nevyvolává žádný optimismus. My přece máme mnoho nástrojů, mnoho možností, příležitostí, nejenom diplomatických, ale zároveň například i možnost pomoci nejenom humanitárního, ale i rozvojového charakteru. A tato situace poukazuje na to, že to, že se budeme zaměřovat pouze na Irák a to, aby eh, vojenské mise, především na to, a jeho spojenci, opustili tuto zemi, to si myslím, a to mluvím mírně o tom, že to je opravdu nezodpovědné, protože my tam pomáháme stabilizaci této země, boj proti islámskému státu. Ta situace na místě je nesmírně obtížná. My jsme v Evropském parlamentu ještě v posledním volebním období přece přijímali uh, rezoluci o situaci křesťanů, jezídů, čili mm, ano, my víme, že eh, právě naše, eh, naši vojáci tam chrání území, do kterého by se měli jezidi eh, navrátit, čili to, že by jsme se měli stáhnout z tohoto území, to nemá žádný smysl, podle mého názoru to je nesmysl. Prostě je důležité si uvědomit to, že jiné země zde mají obrovský vliv, například Rusko. Thank you very much. Now for one minute. Děkuji vám. Na minutu pan Botenga. Děkuji prezident Spojených států vyvolává strach a především našich občanů v Evropě na Twitteru, hashtag třetí světová válka, čtyři dny se tomu věnovali lidi, reagovali na to a vy, ne, vy neodsoudíte tyto ilegální akce mm, amerického prezidenta, já to nechápu. A Evropa, že má udělat více? Vy ale přece víte, že evropské státy zasáhly v Iráku, Afganistánu, Syrii, v Libii, vy jste přece viděli ten úspěch nebo teda spíše tu katastrofu, ke které to vedlo, nemáte toho dost? Chcete více takových neúspěchů a vy žijete na jaké planetě? Pokud skutečně chcete ujistit naše občany, uklidnit je, No, tak prostě na, si musíme uvědomit, že to nastáhlo do této situace, když chcete pomoci Iráčanům, tak prostě respektujte rozhodnutí jejich parlamentu, aby, aby vojáci odešli z jejich země. No a pokud chcete pomoci Iránu, tak prostě zabrante těmto sankcím, které mají obrovský dopad na um, místní obyvatele, na sociální a ekonomickou situaci. Děkujeme a nyní má slovo pan Petr na jednu minutu. Před Vánoci jsem tomuto parlamentu říkal, že jaderná dohoda s Iránem, JCPOA, je mrtvá a že nutně potřebujeme plán B. Pane Morele, nečiní mi žádné uspokojení říci, že to tak skutečně opravdu je. A EU se musí probudit. JCPOA eh, nevede k míru ani bezpečnosti, naopak teď dělá pravý opak. Amerika od dohody odstoupila, Irán eh, za, znovu spustil své um, uranové centrifugy, Francie a Německo eh, vyvolali mechanismus porušení dohody, Irán hrozí eskalací. Jediný způsob, jak eh, zajistit, že Irán nebude mít jaderné zbraně, je obnovit obchod, jediný způsob, jak obnovit lidská práva, je eh, vrátit se k přátelství ve Washingtonu, ani ne tak v Teheránu. Eh, musíme hovořit tady o plánu B. Ten musí zahrnovat to, že Irán eh, souhlasí s tím, že skončí se svými zástupnými útoky na USA. A EU bude dělat to, co dělá nejlépe, tedy bude obchodovat. EU si musí uvědomit, že pouze Spojené státy mají prostředky, vztahy a palebnou sílu, aby mohli podpořit tu úspěšnou alternativu dohody JCPOA, aby mohli dosáhnout míru v regionu. Děkuji. Děkuji. Na minutu má slovo pan Tobé. Tak, eh, fru talman, höga representant. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Vysoký představiteli, Irán sestřelil eh, civilní letadlo a všech 176 pasažérů na jeho palubě zemřelo jejich rodinám vyjadřujeme upřímnou soustrast. 17 z těchto obětí byly Švédové. Rád bych, aby Evropská unie eh, tento útok odsoudila. A to důrazněji. Evropská unie by konkrétně měla žádat od Iránu plnou kompenzaci. Rodiny těchto obětí mají nárok na to, aby věděli, co se stalo jejich blízkým a mají nárok na odškodnění. Slýcháme protesty proti e, eh, iránskému režimu a v této době EU musí podporovat demokratické procesy v této zemi. Děkuji vám. Děkuji vám. Na minutu má slovo paní Guteland. Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedající. Pane vysoký představiteli, bezpečnostní situace v Iránu je velice složitá a nacházíme se na Prahu plnohodnotné války. Vztahy mezi Iránem a USA jsou na historickém bodě mrazu a EU musí udělat něco, aby redukovala tenze v daném regionu, aby vyvinula svou vlastní politiku vůči Iránu, abychom jasně řekli, že my chceme mírovou budoucnost, kde se budou respektovat demokratická práva. Minulý týden bylo sestřeleno omylem letadlo, zemřelo 176 pasažerů na jeho palubě a důvod byl, eh, že docházelo k, ke všem těm tenzím mezi USA a Iránem. 17 pasažérů, kteří takto přišli o život, byli Švédové. Někteří z nich byli mladí lidé nebo dokonce děti. Je potřeba žádat plné vyšetřování této věci. Členské státy, kterých se to týká, musí do toho vyšetřování moci nahlížet a rodiny obětí musí být plně odškodněny a musí dostat veškeré informace, které jsou k dispozici. Děkuji. Děkujeme vám. Na minutu paní Porit. Děkuji komisaři Borele. V rámci pokračujících tenzí mezi Iránem, USA a Spojeným královstvím musí EU začít plnit svou roli mediátora. Jakékoliv diskuse, které máte se svými iránskými protějšky, musí prioritizovat ochranu evropských občanů. E, celá řada evropských občanů je v Iránu nelegálně zadržována, včetně Naznin Zagari Radcliffe, která strávila eh, ve vězení už více než čtyři roky. Její eh, zacházení s ní je taková ta politika, politika rukojmí Iránu a je potřeba to brát velice vážně. Eh, Richard, manžel Nazanin, je dnes a zítra zde u nás v parlamentu a já na vás apeluji, abyste přijal mé pozvání, abyste se se mnou a s ním setkal on a rodiny ostatních nelegálně zadržovaných občanů EU chtějí eh, se co nejdříve setkat opět se svými rodinnými příslušníky. Lidská práva to není něco hezkého jako bonus. Je to eh, nevyjednatelné. Je nutno zajistit bezpečné cestování a to musí být součást jakékoliv budoucí dohody, kterou třeba s Iránem uzavřeme. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Na minutu má slovo paní Gregorová. Děkuji, paní předsedající íránský uh, režim zavraždil uh, protestující a podporuje také násilné skupiny uh, ve svém sousedství, to je jasné. A potlačuje, tento režim potlačuje své občany a podporuje teroristy a to musí mít mezinárodní dopady. A nicméně a vy, jsme svědky toho, že v Líbii, v Iránu, v Afghánistánu a e, v dalších zemích selhaly intervence. A Změna režimu v důsledku vojenských útoků je ta nejhorší cesta. Musíme to jasně říci svým americkým kolegům. Diplomatický dialog a odpovídající bezpečnostní dohody mohou sehrát pozitivní úlohu. Pane Borele, řekněte to jasně svým americkým kolegům, že Evropané nebudou podporovat vojenské útoky v Iránu, že podporujeme spolupráci spolupráci s Iránem, a která se bude zakládat na lidských právech a svobodách. Děkuji. Nyní na jednu minutu paní Sardone. Děkuji. Co se týká krize mezi Spojenými státy a Iránem, co se týká násilí v Iráku, tady se Evropa ukázala jako nejednotná. Vlastně spíše vyjadřujeme pozice bližší Iránu, než abychom eh, dali najevo, že respektujeme nebo podporujeme Trumpa. Eh, iránští zločinci se v Evropě prezentují skoro jako šampioni. A celé to vedlo k sestřelení eh, civilního letadla, kde zemřelo 176 lidí. Připomeňme si, že tato krize byla spuštěna Iránem. Nesmíme zapomínat, že eh, protesty proti iránskému režimu v posledních měsících hovoříme o 15 stech mrtvých, několika tisících eh, zraněných, mnoha mučených, mnoha zadržených ženách, dětech a tak dále. Dochází k cenzuře internetu a tak dále. Přečtěte si to v médiích. Eh, když se konfrontujeme s režimem, který financuje terorismus kromě jiného, není podle mě možné, abychom se chovali tak jako paní Mogherini, která se dva roky v Iránu prezentovala jako jejich přítelkyně, eh, eh, nezřekla se diktatury, nic jiného. Potřebujeme odvahu, potřebujeme návrat k demokracii. Děkuji vám. Děkuji a teď na jednu minutu pan Kuloglu. Pane Borelli, musím říct, že jsem byl trochu překvapen vaším projevem, a to protože jste na něco zapomněl. Kdo se nejdříve jako první eh, stáhnul z té jaderné dohody? Kdo koho jako první zabil? Trump pana Sulejmana. A tím došlo k posílení těch, eh, kteří drží tvrdou linii v Teheránu. Já mám tu čest, že pocházím z země eh, jejíž premiér jako jediný na světě podpořil zavraždění. A pak ještě Netanyahu. Takže to, co bych vám chtěl říct, je ano, musíme tlačit na Irán, aby tu jadernou dohodu dodržoval a za, dodržoval demokratické svobody, ale také musíme kritizovat Spojené státy, protože jinak to, co dělá pan Trump, bude považováno za samozřejmé, pane Borele. Děkuji a teď na jednu minutu pan Mandl. Danke, Frau Vorsitzende, liebe Kollegen. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, jenom několik krátkých poznámek k tomuto tématu. Za prvé, co rozlišuje Spojené státy a Irán a jakou váhu má jaderná dohoda pro nás a co může Evropská unie dělat. Spojené státy jsou starou demokracií, která funguje dobře, zatímco Irán je totalitní režim, který neustále porušuje eh, demokratická práva svých občanů. A mě překvapuje, že se to tady srovnává eh, na extrémní levici a pravici v tomto parlamentu. Musíme si uvědomit, že Irán je také entita, se kterou máme jadernou dohodu, to je důležité. Je důležité bránit Iránu, aby vyráběl jaderné zbraně. Je tam také mechanismus pro řešení sporu, kterého bychom měli teď využít. Také musíme dbát na to, aby Evropská unie udělala to, co navrhl rakouský minister zahraničí Schallenberg a sice eh, umožnit eh, tu pravidelnou diplomatickou výměnu mezi Spojenými státy a Iránem, protože hovořit je lepší než střílet. A pane Eh, vysoký představiteli Borely, posilte ten, tu reakci Evropské unie v těchto otázkách. To je, jsou věci, které jsou klíčové pro naši bezpečnost. Děkuji a teď na jednu minutu pan Köste. Hauptverantwortlich für die derzeitige Lage eh, co je hlavní, eh, co se týče současné situace na Blízkém východě, je diktatura Ajatoláha. Eh, velitel Soleimani plánoval a provedl mnoho teroristických eh, útoků, odpovídal za násilné eh, za násilné potlačení protestů odvážných Iránců v uplynulých letech, kteří bojovali za demokracii a lepší ekonomickou politiku. Iránský režim je antisemický a homofobní. Eh, zničení státu Izrael je jeho výslovným cílem. My jako Evrop- eh, Evropané se proti tomu musíme rozhodně postavit usmrcení, usmrcení eh, Sulejmányho je z mezinárodního práva odpovědné, je snadnější nyní zajistit mír, je potřeba ovšem zachránit <clears throat> zachránit dohodu s Iránem a Irán potlačuje demonstrace eh, za sekulárnější Irán. Lidé tam riskují život. Děkuji a nyní pan Geta na jednu minutu. Eh, předtím, než se sami sebe zeptáme, co eh, budeme dělat, tak se musíme podívat na realitu na Středním východě. Musíme si uvědomit, že ta tragédie ukrajinského Boeingu vedla k diskreditaci tohoto režimu i e, uvnitř této země. Teokracie oslabuje také irácký režim a Rusko se zdá být tou jedinou velmocí, e, která rozhoduje o všem. Co tedy může udělat Evropa? Evropa nepřesvědčí ani Spojené státy, ani Rusko, ani Irán o tom, aby změnili. Omlouvám se, ale nebylo tlumočení. Musíme počkat, až se tento problém vyřeší říká paní předsedkyně. Tak teď už to funguje, kdybyste mohl začít znovu, prosím. Ça va, il y a un micro, il y a une traduction maintenant? Teď už to funguje? Výborně, tak já začnu od samého začátku. Předtím, než se sami eh, sebe zeptáme, co bychom měli dělat, tak se musíme podívat na realitu na středním východě. Iránský režim ohrožuje eh, Taliban a Irák a ta tragédie ukrajinskou banku, vedla k diskreditaci tohoto režimu i u svých občanů. Eh, oslabování této teokracie ale oslabuje také syrský režim a Rusko se stává jedinou eh, velmocí, která rozhoduje o záležitostech na Středním východě. Co může udělat tedy Evropa? Evropa nepřesvědčí ani Irán, ani Spojené státy, ani Rusko, aby změnili své kroky nevyřeší také tuto krizi, ale může udělat eh, všechno proto, aby neselhal ten jaderný kompromis. Basar eh, bude také muset hledat eh, kompromis s Ruskou, protože pokud nebude mít po svém boku Irán, tak bude odkázán na Rusko, aby vyřešilo tuto krizi ve Středomoří. Děkuji. A teď na jednu minutu pan Hán. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Vážení kolegové, cíleně usmrcovat eh, lidi, to je barbarství. A ničit kulturní statky a nebo tím vyhrožovat. Usmrcení generála Selejmano je porušení mezinárodního práva a to je třeba jasně říci. My, Evropané, eh, jsme experti na válku i mír, na rozdíl od USA a eh, Eh, není dobré, když nám přednášejí o hodnotách. Eh, mezinárodní organizace eh, se svými smlouvami a úmluvami poskytují lepší zároky než Trump se svým krokem neplatí Amerika na prvním místě ani Evropa na prvním místě. Žijeme společně. Nezbývá čas, abychom zapomínali to, čemu jsme se naučili. Potřebujeme mír, ne válku. Potřebujeme transatlantickou eh, společnou politiku, která nás bude spojovat na základě společných hodnot a společných cílů. Eh, co se týče geostrategických otázek, eh, životního prostředí, klimatu, čas se nachyluje. To platí pro Evropu, EU i pro transatlantické vztahy. Děkuji. Thank you very much. Uh, will you... Děkuji. Přijmete uh, modrou kartu od pana Tomace? Ano, prosím, máte, máte slovo. Uh, děkuji, paní předsedající. Vy jste řekla, že usmrcení Soleimáno je, je barbarským aktem. Domníváte se, že není v pořádku zlikvidovat teroristy? Byl to terorista nebo ne? Paní Hán, na 30 eh, sekund máte slovo. Děkuji za tu otázku. Já se domnívám, že eh, tento čin byl porušením mezinárodního práva a myslím, že eh, náš parlament není soud, tomu nepřísluší. Někdo se mě v debatě dnes na to také ptal, jestli je to porušením mezinárodního práva. To je naprosto jasná věc. Děkuji. Thank you now for one minute. Děkuji a nyní za jednu minutu pan Akarain. Arvoisa puhemies. Kiihkoislamistien johtama Irán on alueen... Děkuji. Irán ovládají islamisté, kteří také působí v celém regionu Irán. Vysílá své vojáky a zbraně do sousedních zemí a e, rozšiřuje tím tak svůj vliv, pracuje na výrobě jaderné zbraně, to je cíl, který nikdy neopustil, a jeho druhý cíl je zničení Izraele. A teď tedy zintenzivní e, to úsilí o získání jaderné zbraně určitě nebude čekat se e, rukama za zády. A Evropa by se do této situace vůbec neměla vměšovat. Ale evidentně to není možné. Až bude vyčerpána ropa v tomto regionu, tak už eh, jim nezbyde nic, eh, co by ještě mohli použít jako svou zbraň. Thank you very much. Děkuji. Nyní na minutu paní Zovko, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Během prvního týdne nového roku jsme zažili nenadále události, které vedly k nárůstu napětí na Blízkém východě. Na tři tisíce vojáků se EU byly situací také dotčeny. Situace v Iráku a v Iránu je velice neklidná a je potřeba přivítat jakoukoliv deeskalaci. Proto vyzývám všechny zapojené strany, aby učinili prostor pro dialog. Je potřeba zahájit eh, diplomatické jednání. Je důležité, aby Evropská unie eh, podporovala komplexní akční plán a přesvědčila Irán, že je i v jejich eh, zájmu přistoupit k tomuto plánu. V našich vztazích s Irákem bychom měli být stabilní a produktivní. Poté, co jsme hodně utrpěli v destruktivním postupu ISIS dochází teď k rekonstrukci země. Já jsem loni Bagdád navštívila s delegací AFET a se smutkem jsem viděla, jak se křehký mír vytrácí. Měli bychom tedy otevřít diplomatické kanály a vyzývám vás, pane vysoký představiteli, abyste učinil maximum pro to, aby Evropská unie zafungovala jako mediátor v této neklidné situaci. Děkuji. Děkuji. Nyní na minutu paní Jones, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Opět Donald Trump prokázal nedostatečné eh, znalosti geopolitiky a spustil nebezpečný vývoj událostí po útoku, který zabil generála Soleimaniho. Takže s tím skončily také naděje na uklidnění situace. Dále se eskalovala situace po sestřelení ukrajinského letadla. Tyto incidenty spustily eh, celou, eh, celý řetězec událostí. Jsme svědky protestů a vyjádření i mimo jiné z úst eh, britského premiéra. Spojené státy se neměly stahovat z jaderné dohody. Já si myslím, že není možné to nahradit žádnou Trumpovou dohodou. Ta situace teď je velice nebezpečná a pokud jde o ochranu lidských práv, tak je potřeba se zaměřit hlavně na ty zranitelné skupiny, což jsou vždy ženy a děti. A je potřeba tedy deeskalovat napětí a já vás vyzývám, abyste k tomu přispěl. Děkuji. Děkuji a nyní na minutu pan Grošel, prosím. Děkuji. Zhoršování napětí mezi Iránem a Spojenými státy může ohrozit regionální i celosvětovou stabilitu. Bez ohledu na výsledky eh, krize je vidět, že eh, Evropa není v regionu příliš eh, přítomna. Je potřeba už udržet při životě jadernou dohodu. Pokud dojde ke eskalaci, tak část EU je vždy v dosahu iránských eh, střel, navíc tady budou zvýšené migrační toky. Ale i v případě deeskalace a dalšího jednání mezi USA a Iránem by Evropská unie měla sehrát přiměřenou roli, protože jakákoliv dohoda bude mít každopádně dopad na energetickou bezpečnost v EU. Jak Irán, tak Spojené státy chtějí být důležitými dodavateli zemního plynu a proto to bude důležité pro energetickou bezpečnost celé EU. Je potřeba eh, si ošetřit bezpečnost vzhledem tomu, že chceme být energeticky eh, čistí do konce roku 2050. Paní Lice má slovo. Vážení kolegové, paní eh, předsedkyně, Nestabilita, eskalace, zabití eh, velitele Soleimaniho, to zase ukazuje na to, jak eh, nepřiměřená je politika, zahraniční politika Evropské unie. <clears throat> Velmi často je neefektivní a eh, nepřispívá k přijímání rozhodnutí. Pane Borely, to se netýká vás osobně, ale týká se to celého kontextu, eh, ve kterém se Evropská unie pohybuje a toho právního rámce. Iránský režim je před kolapsem. Eh, střelení ukrajinského Boeingu, při kterém přešlo o život 177 lidí, a také zatčení britského vyslance v Irán, to všechno může vést k novým eh, sporům, novým konfliktům a návrat k násilí. Kde je ta geopolitická komise, kterou slibovala předsedkyně komise? Eh, jakým způsobem chcete zabránit nové eskalaci? Už eh, v listopadu jsme mluvili tady o Iráku a Iránu. Měly by eh, se používat, měla by se používat více diplomacie, smířlivá slova, hledat se politické řešení a k tomu chci vyzvat. Ale Všichni tady o tom pouze mluvíme a potom se nic nestane, kromě přijetí nějakého společného prohlášení. První vystoupení předsedkyně komise eh, přišla velmi pozdě, Evropská unie zase eh, riskuje, řečník byl ukončen, paní předsedkyně, eh, musela jsem vás zastavit, protože už jste překročila svou řečnickou dobu a dalším na řadě pan Levandovský na jednu minutu. Děkuji jaderná dohoda s Iránem bylo, to bylo vítězství trpělivé diplomacie. Bylo to maximum, čeho jsme mohli dosáhnout. Když se vede válka, dochází ke ztrátám na životech, to je vždy selhání diplomacie. My bychom se měli zasazovat o nešíření jaderných zbraní, protože je snažší někomu zabránit, aby eh, vyrobil jadernou zbraně, než eh, ho potom přinutit k tomu, aby se odzbrojil. Eh, prezident Trump eh, tady se ale nedržel toho svého korejského příkladu, zvolil jiný způsob eh, jednání. My neseme zodpovědnost za osud tohoto regionu. Někteří říkají, že Irán jsou teroristé a tak to není. Irán je zemí, kde žije 80 milionů občanů, velmi často mladých občanů. Já jsem tam byl několikrát, byl jsem předsedou delegace pro s Iránem a neměli bychom věřit eh, všemu, co nám říkají ajatoláhové. Je tady obrovský potenciál pro mírovou spolupráci a tím bychom se měli řídit. Děkuji vám. A teď na jednu minutu pan Benifej. Děkuji paní předsedkyně. Eskalace vztahu mezi Spojenými státy a Iránem po zavraždění pana Solejmanyho teď vedla k mírnému zmírnění, což je dobrá zpráva, ale teď je potřeba se zabývat jadernou dohodou. To byl velký výsledek, nebo úspěšný výsledek evropské diplomacie po letech, které byly velmi napjaté mezi Ruskou a Iránem a mělo by to zůstat základem pro náš budoucí vztah. Je potřeba to dodržovat, jak už říkal pan vysoký představitel před okamžikem a také, jak to říkal eh, v pátek na zasedání Rady pro zahraniční záležitosti. Musíme si vědomit, že Irán má hospodářské problémy, tato dohoda mu nabízí hospodářské zlepšení na rozdíl od postoje prezidenta Trumpa, který chce tu situaci ještě přitvrdit. Eh, Irán teď eh, se snaží potlačit protesty svých občanů, kteří požadují demokratizaci. demokratizaci. A to by také mělo být předmětem našich jednání s iránským režimem. Děkuji a teď na jednu minutu pan Bonfrisko. Paní Bonfrisko, děkuji paní předsedkyně, pane vysoký představiteli, vážení kolegové. U Iránu, a Iráku je možné pozorovat jedno velké přání. Eh, přáli by si uvolnění poměrů, ale přáli bys také více bezpečnosti, více míru a více prosperity. A proto tak často protestují. Už u těch protestů v listopadu jsme to mohli zaznamenat a už jsme tehdy se k tomu vyjadřili. Ale víme, že všechny tyto protesty už vedly k více než několika stovkám mrtvých. Kde je ten právní stát, který chceme eh, bránit? také více než miliarda euro, která šla na pomoc, na humanitární pomoc eh, v tomto regionu. Kde ty peníze a že došlo když eh, eh, nastala tato situace mezi Iránem a Irákem, tak to velmi nebezpečné. My bychom měli eh, jednat velmi odhodlaně a jednotně. A proto je potřeba říci jednu věc. Jasně, zabití generála Soleimana Spojenými státy byl akt šílenství a který nerespektuje eh, mezinárodní právo a poškozuje demokracie. To, co bychom dnes neměli dělat, tu chybu, kterou bychom neměli eh, se dopustit, je zapomenout na jadernou dohodu, kterou s Iránem máme. To je nejdůležitější věc, jak už to říkal vysoký představitel Borel. Myslím, že tady se právě prokáže co eh, umíme. Jestli, eh, musíme si uvědomit, že v Iránu a v Iráku je občanská společnost, která také chce demokracii a transparentnost a tu bychom měli podpořit eh, konkrétní muže a ženy a to diplomatickým způsobem a hledat politické řešení a hlavně bychom se měli vyhnout nekontrolované eskalaci té situace v regionu. Thank you very much. Now for a minute. Děkuji. Nyní na minutu a půl. Pan Pikula, prosím. Děkuji. Já bych chtěl vyjádřit soustrast rodinám, jejichž eh, příbuzní zahynuli v sestřeleném letadle. Podporuji úsilí vyšetřovatelů ze všech států, eh, jejíž občané při tragédii zahynuli. Hlavní poselství eh, v tuto chvíli je vyhnout se jednostranným aktům, neboť eh, důsledky mohou být eh, nesmírně dramatické, jak jsme viděli. Zabití generála Soleimányho otevřelo pandořinu skřínku s nepředvídatelnými následky. Já doufám, že Poslední zprávy, které jsme slyšeli ohledně stažení amerických eh, jednotek z Iráku, nebudou důvodem pro další konflikty. Evropská unie musí být aktivní, musí navrhovat diplomatická řešení a naším cílem by mělo být, aby Irán začal respektovat veškeré své závazky, které vyplývají z jaderné dohody. Stala určitě by měl skoncovat s ehm, násilím proti demonstrantům, jehož jsme byli svědky v nedávných dnech. Takže bychom zcela určitě měli zahájit diskuzi o transatlantické spolupráci do budoucna. Děkuji. Děkuji. A nyní eh, nezapsaní řečníci. Mám tady dlouhý seznam, budu muset ovšem počet eh, omezit eh, na jednotlivé skupiny. Nejprve pan Zver na jednu minutu. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Po celou řadu let jsem doprovázel úsilí, sledoval úsilí iránské opozice a jejich boj za svobodu a demokracii. A také v Evropském parlamentu jsem při několika příležitostech eh, společně s ostatními věnoval pozornost iránské opozici. Nicméně Úřad pro zahraničně bez, zahraniční politiku má k věci trochu jiný přístup. Já jsem přesvědčen o tom, že Evropská unie by měla eh, stát jasněji na straně severoatlantických eh, nebo euroatlantických vztahů spíše než se eh, zasazovat eh, o zemi, která mm, násilně postupuje vůči vlastním občanům, sestřelila mm, civilní letadlo a tak dále. Neměli bychom vyjednávat mezi těmito aktéry, spíše vyzývám pana Borela, aby Evropská unie předefinovala svůj postoj vůči Iránu. Děkuji. Mr. Heichel, please. Paní předsedající, eh, naozaj... Děkuji, paní předsedající. Je potřeba uklidnit situaci a přispět ke snížení napětí, které se zvýšilo jednostranným, selektivním a pravděpodobně nerozumným zabitím iránského generála Sulejmányho. E, o tom si můžeme myslet, co chceme, ale rozhodně to nepřispělo k uklidnění situace. Naopak. A důkazem toho je i následující vývoj po tomto jednostranném aktu. My musíme umět říci eh, s paným státům i slova kritiky, jsou to naši spojenci v NATO, ale musíme se chovat jako důvěryhodní partneři, abychom si zachovali důvěryhodnost i vůči jiným zemím. Teď jde především o to, abychom vynaložili veškeré úsilí, schopnosti a dobré vztahy, jak s Američany, tak i dobré vztahy, pokud možno, s Iránem, abychom zachovali jadernou dohodu, protože její ohrožení by ohrozilo i nás další vyostřování napětí v této eh, oblasti nebo případný vojenský konflikt by jistě eh, způsobil další příliv migrantů a eh, vysídlených lidí a porušování lidských práv. Děkuji. Děkuji a další pan Austrevičius. Děkuji, paní předsedající. Iránský režim si zaslouží mnoho sankcí za své krvavé činy vůči vlastním občanům, kteří protestují v ulicích i za válečné zločiny, které Eh, eh, které, eh, který vedl k sestřelení ukrajinského civilního letadla. EU e by měla uplatnit plnou škálu sankcí vůči iránskému režimu a podpořit tamní občanskou společnost a opozici. Mlčet a nečinit pomůže iránskému režimu k páchání dalších trestných činů a k nestabilitě v regionu. EU se dopustila určitých chyb vůči Iránu, měli jsme příliš optimistická očekávání.

s vysvětlením tím, že jde o banery, to je nehoráznost. A co se Iránu týče, tady je potřeba objektivně uznat, že jaderná dohoda byla dobrým výsledkem evropské demokracie, ale stejně také také potřeba říci, že to všechno zlo, které se děje na Středním východě, může agresivní politika Spojených států. Ty už teď naprosto otevřeně ignorují mezinárodní právo, provádějí teroristické útoky na vybrané činitele třetích zemí a já proto žádám, aby Evropská unie odsoudila tento americký teroristický útok podobně jako všechny ostatní teroristické útoky jiných zemí. A aby se Spojené státy držely, abychom se drželi co nejdále od těchto dobrodružství Spojených států. Děkuji a teď na jednu minutu pan Basesku. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče toho konfliktu mezi Spojenými státy a íránem tak bychom se měli držet pravdy. Pravda je, že generál Soleimani byl jeden z těch, kteří organizovali útok na americkou ambasádu, byl popraven na iráckém území tedy na území toho státu, kde k tomu teroristickému útoku došlo. A podle nás, nebo mnozí říkají, že bychom měli bránit jadernou dohodu s Iránem, ale já bych k tomu chtěl říci, že Irán to prostě dodržovat stejně nebude. a bude eh, solidárně eh, bránit eh, ostatní teroristy a proto bychom se měli promyslet, jak má být solidární. Musíme si uvědomit, že pokud tady je teroristická vláda, tak to pro nás není partner pro uh, takovou dohodu. Děkuji, senior López Aguilar. Alto representant. Pane vysoký představiteli Borely, přes 170 eh, eh, obětí v letadle, které bylo sestřeleno. To je důsledkem eh, spirály násilí a situace se dále zhoršuje, když si uvědomujeme, že iránské úřady zveřejnili důvěrné informace v této souvislosti podle spravodajských útvarů. Řada z nich byli kanadští občané, ale většina byli eh, Iránci. Následně tedy došlo k velkým demonstracím v Iránu, které byly násilně eh, potlačeny, jak jsme viděli v poslední době a Ohrožen je také internet eh, a samozřejmě i samotná jaderná dohoda z roku 2015. Není možné ehm, dovolit, aby situace v tomto regionu mm, eskalovala, proto je potřeba, aby Evropský Evropská unie eh, zapojila diplomacii. Není možné už dále vyčkávat, je potřeba začít eh, diplomaticky jednat okamžitě. Děkuji. Děkuji. A posledním řečníkem je pan Aleksandrov Jordanov, prosím. Eh, gospožo předsedatel, gospodin Borel, ako rozumný... Děkuji paní předsedkyně, vážený pane Boreli. Pokud rozumný přístup neuspěje, pokud neuspěje snaha o deaskalaci situace, tak bychom měli zvolit jiný postup. Musí mít nějaký plán B. Nestačí jenom vyjadřovat naši soustrast blízkým těch obětí sestřeleného letadla. Musíme jasně prohlásit, že to je diktátorský režim, který se snaží udržet u moci a který ovlivňuje zbytek celého regionu. Musíme si uvědomit, že i vlastní občané Iránu vystupují eh, aktivně proti tomuto režimu, aktivněji než to děláme my. A to dokazují dnešní manifestace antiamerikanismus, který tady eh, slýcháme, je hrozbou také pro nás v Evropě. Měli bychom zůstat eh, po boku Spojených států. Thank you very much. Děkuji. A nyní vracím slovo místopředsedovi komise, vysokému představiteli, panu Borelovi, prosím. Děkuji. To eh, bylo celé spektrum názorů, všechny byly velmi zajímavé, ale velmi odlišné. Kdyby se mě někdo zeptal, jaký je postoj parlamentu po této diskuze, tak bych nebyl schopný eh, to přesně popsat, protože eh, to tady šlo od bílé do černé. Ty, ta stanoviska byla velmi rozdílná ohledně této krize. Což samozřejmě je věc, která by nás měla eh, eh, velmi zajímat. Chtěl bych také říci, že nikdo zatím eh, z té dohody neodešel. Já rozhodně eh, ne. Já si myslím, že to je zásadní pro naši bezpečnost. I na Radě pro zahraniční záležitosti a i ty tři zahraniční ministři těch tří zemí, které tu dohodu vyjednali, to sdílí tento názor. Já vím, že tady je určitý rozpor eh, mezi tím eh, dopisem, který jsem dostal od zahraničí, ministra zahraničí Británie, od premiéra Británie, který říká něco, co je dost jiné, než to, co jsem od nich četl já, ale to, co je důležité, je ten oficiální dokument a toho já se držím, tím já se řídím. A ten, ten minister na radě říkal, že nechce odejít z té dohody. A Oni tam říkali, že tu dohodu chtějí udržet při životě. A chtějí využít eh, toho mechanismu pro řešení sporů, aby eh, mohli využít eh, toho vlivu, který máme. Nikdo tu dohodu zatím neopustil. Příslušná agentura i nadále monitoruje to, jestli Irán dodržuje její podmínky. A zapomínáte také na to, že tato dohoda se opírá o rezoluci Rady bezpečnosti OSN. To není jenom tak něco, co bychom si společně tady sepsali. Trvalo to deset let, než se to eh, vyjednalo a bylo to schváleno OSN. A tam to také nikdo nezrušil. Ta dohoda tedy nadále platí, takže Eh, mi to nedávejte za vinu. Eh, někteří říkají, že já mám eh, změnit svůj postoj tady. Kvůli tomu já tady nejsem. Já jsem tady proto, abych popsal to, co rozhodla Rada ministrů zahraničí. A co říká ten dopis tří ministrů zahraničí Británie, Francie a Německa. A to říká, že Chceme bránit eh, územní svrchovanost Iránu. A že Irán musí eh, sám provádět reformy. A když teď mi někdo říká, musíte využít eh, všechny nástroje, které máte k dispozici, má mluvit se všemi a mám hledat nějaké politické regionální řešení. <clears throat> tak já to beru jako výzvu, abych eh, byl v kontaktu také s iráckou vládou, zatím je tam přechodná úřednická vláda, <clears throat> ale já s ní samozřejmě v kontaktu jsem, i když to není ještě eh, oficiální eh, vláda. A byl to i <clears throat> iránský ministr, který měl Eh, vedl konzultace s Evropskou službou pro zahraniční činnost a dali jsme se na tom, že musíme dělat eh, více, aby bychom měli právě využívat tu asociační dohodu, kterou jsme společně podepsali a která vstoupila v platnost v roce 2018. Tam je eh, celá řada věcí, je tam hodně možností. To je náš úkol. Ta asociační dohoda nám dává nebo otevírá dveře k celé řadě věcí v oblasti obchodu, bezpečnosti. A samozřejmě musíme teď rozhodnout, co uděláme v rámci naší eh, bezpečnostní politiky. A mož, jednou možností by bylo posílit tu dohodu, aby nedošlo k rozpadu země. Poté, co jsem si vás všechny vyslechl, tak mám dojem, že si všichni uvědomujete ty dramatické důsledky pro naši bezpečnost, které by mohly eh, nastat, kdyby tady došlo k něčemu podobnému jako v Syrii. A proto v příštích dnech a týdnech budu provádět eh, diplomatické konzultace a budu nabízet naši podporu a naši pomoc v tom reformním procesu, abychom nepřišli o dosažený pokrok. Můžeme samozřejmě diskutovat o tom, co přesně se v budoucnosti bude dít, ale prozatím je jasná jedna věc, a sice to, že Irán zatím není jadernou velmocí a to právě díky té jaderné dohodě. A já nevidím možnost uzavření nějaké alternativní dohody, o které teď všichni mluví.